Ehm, příslušné rumunské úřady nám sdělili, že poslanci eh, Anastáze, Korlatean, Filip, Jakob Rici, Nečifor, Oprea a Popa byli zvoleni členy rumunského parlamentu, eh, k čemuž jim srdečně gratulujeme. Co jsem řekl, rumunč, rumunčtí poslanci. Nikdo není dokonalý. Dobře, že dáváte takový pozor. Podle článku 7 odstavce 2 eh, aktu pro eh, eh, obec bezprostřední volby pro členy Evropského parlamentu, stejně tak jako podle článku 4 odstavce 1 jednacího řádu, je, dochází k uvolnění těchto míst s platností od 19. prosince 2008. Rumunské úřady eh, nám dále sdělili, že s působností od 22. Eh, prosince 2008 pánové Adrian Manula eh, budou jmenováni za pana Anastaze, pan Josef Matula na místo pana Jakuba Riciho, pan Kalin Katalin Čirita na místo paní Popa, pan Alexandru Nazaru na místo pana Filipa a pan Daniel Petru Funeri Coelho na místo pana Oprea. Stávají se tímto členy Evropského parlamentu. Srdečně jim těmto novým kolegům a kolegyním eh, gratulujeme. Zodpovědné finské úřady eh, mě sdělili, že paní Eva Rita Sitonen eh, byla zvolena na místo paní Kaupy s platností od 1. ledna 2009, tedy zvolena členkou Evropského parlamentu. Podle článku 3 odstavce 2 jednacího řádu eh, noví členové, pokud nebyly přeskoumány jejich mandáty nebo eh, pokud eh, nedošlo k nějakému střetu zájmu, se eh, eh, budou účastnit s plným práv, plnými právy zasedání parlament, parlamentu a jeho orgánů s tím, že podají písemné prohlášení o tom, že nezastávají úřad, který by byl v konfliktu s vykonáváním mandátu člena Evropského parlamentu a který by byl s, tím, s touto funkcí neslučitelný. Na návrh frakce EPP pan Robert, Sir Robert Atkins už není členem výboru pro dopravu a cestovní ruch. Eh, konference předsedů na zasedání 8. ledna 2009 podle článku 42 eh, nařízení společenství číslo 45 z roku 2001 Evropského parlamentu a rady a eh, po poradách výboru pro občanské svobody